Bene, cari colleghi, allora la seduta è ripresa. Il processo verbale. Milí kolegové, budeme pokračovat v práci. Obdrželi jste zápis včerejšího zasedání a já se vás ptám, jestli k tomu máte poznámky. Vypadá to, že v tuto chvíli k zápisu nikdo nic nemá, čímž ho považuji za schválený. Nyní se dostáváme k prohlášení komise o zemětřesení.